si předsedů. Toto je cena Sacharova za svobodu myšlení. Je to cena, která odměňuje a oceňuje nejvýraznější osobnosti v této oblasti, které se odvážně zasazují za myšlenky lidských práv, demokracie, svobody vyznání, svobody názoru Osobnosti, které na sebe vzali velká rizika a velkou odpovědnost v jejich boji proti netoleranci a útlaku. E, cena již si vydobila jistou prestiž, mezitím se stala jednou z nejuznávanějších cen v této kategorii. Pro mimořádné osobnosti, které bojují proti netoleranci, fanatismu a útlaku. Příkladem proto je ten, kdo propůjčil jméno této ceně, Andrej Sacharov, který 16 let s velkou odvahou bojoval a platil za to taky velice hořkou cenu. Člověk, který byl jednou z nejoslavovanějších osob v Sovětském svazu jako vědec, a který tuto pohodlnou cestu bytí již pro sebe nebyl schopen akceptovat a rozhodl se pro svobodu myšlení a lidská práva a s obrovskou odvahou se za ní zasazoval a za to musel skutečně tvrdě zaplatit. Domnívám se, že tento rok jsme obdrželi celou řadu zajímavých návrhů, a těšíme se na to, že se eh, jimi budeme zaobírat. Rád bych vás informoval o tom, že v roce 2008 z podnětu 20. výročí udělování ceny Sacharovi tehdejší předseda parlamentu Petering eh, zřídil síť Sacharova, která se má stát určitou platformou pro laureáty, tak aby mohli vstupovat v kontakt aby měli společnou platformu a mohli společně se podporovat v solidaritě. A my zvažujeme, jak bychom tuto síť mohli vybavit ještě lépe a trvaleji, aby mohlo docházet k výměně zkušeností mezi těmito osobnostmi, aby se nám posadilo lépe dosáhnout cíle, které máme, a sice svobody myšlení. 10. října roku 2012 od 16.30 do 17.30 se účastní laureáti Sacharovy ceny z roku 2008 s výborem pro lidská práva a s výbor pro zahraniční záležitosti a s delegací eh, pro mahřebské a mahřebské státy. Je to Area Maghreb Union. Nevidím tady, že by byl přítomen také výbor pro rozvoj ale asi najdeme ještě nějaký způsob, nevím, jakým způsobem, ale jistě eh, nám budou kolegové z Výboru pro rozvoj nesmírně vítaní. Těším se tedy na prezentaci a eh, rovnou předám velení paní eh, Striflerové. Prosím pěkně. Mon cher collègue, euh, monsieur Brock. Kolegové, pane Broku, Dobrý den, drazí kolegové. Než eh, budou prezentováni jednotliví kandidáti, dovolte, abych vám připomněla, co předcházelo našemu zasedání. Eh, prezentace kandidátů vypršela 12. září roku 2012. Sekretariát výboru pro právní záležitosti obdržel pět návrhů eh, všech politick, nejrůznějších politických skupin a také eh, naši kolegové Jose Ignacio Salafranca Mago a jedenáct dalších poslanců vznesli své návrhy. Já bych dala slovo kolegům, kteří budou prezentovat eh, laureáty, nominované tedy, ale chtěla bych je poprosit, aby nehovořili déle než pět minut, třeba, že budou představovat kolektivní kandidátku. A budu skutečně trvat na respektování pětiminutové řečnické lhuty na kandidáty léta. Eh, máme skutečně vymezený čas a máme tady četný počet kandidátů a četný počet kolegů, kteří je chtějí prezentovat. Některé prezentace budou podloženy krátkým video nebo krátkou PowerPointovou prezentací. Sekretariát eh, obdržel PowerPointové prezentaci pro pana Josefa Francise a e, budeme tady mít tedy představení těchto kandidátů, jejich sponzory a, e, oni nám připomenou e, důvody, proč prezentují tyto kandidáty, kteří se zasazují v boji pro lidská práva a za svobodu myšlení. Dovolte, abych nejprve dala slovo našemu kolegovi Jackovi Sarješovi Volskému, který nám představí Aleše Bialjackého. Prosím pěkně, máte slovo na pět minut. Sí, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Toto není návrh politické skupiny, ale skupiny poslanců pocházející z různých politických skupin. Podobně to platí o kandidátovi, protože reprezentuje hodnoty, které jsou drahé všem nehledě na e, politické úvahy či náklonost. Za druhé, jedná se o bojovníka za svobodu z Běloruska. Bělorusko je zemí, která je laboratoří eh, diktátorství a eh, utlačovatelského režimu. Evropská unie, Evropský parlament doposud učinil málo pro Bělorusko. Toto je chvíle, kde můžeme učinit více. Je důležité, aby v tuto chvíli, abychom vyslali silný signál Bělorusku, abychom ukázali, že nezapomínáme na tento boj a na e, příkonnost k univerzálním hodnotám. Také e, budou narozeny Alexe, Alexe Bělického, který je již dlouho eh, ve vězení Lukašenkova režimu a bude tedy teď mít narozeniny je symbolem eh, bojovníků za svobodu v Bělorusku. Myslím, že tento kandidát je velice blízko krédu eh, Sacharova samotného, aby byli odměňováni lidi, kteří za celý život prokazovali, že neústupně bojují za práva ostatních, zapomínají za cen, na cenu, kterou za to musí zaplatit, včetně cenu života. Proto je důležité jej chránit a umožnit mu, aby obdržel tuto cenu, protože to pro něj bude důležitý kapitál v dalším eh, boji. Jak víme, jeho boj nadále pokračuje. Někteří využívají argument, že Bělorusko už dvakrát obdrželo cenu. Já si nemyslím, že bychom měli držet bělo, eh, mm, zeměpisné kvóty, ale rád bych něco vysvětlil. Když se podíváte na statistiky, tři ceny obdržela Kuba a Kosovo, každý z těchto států. Dvě ceny byly dany eh, Čínsku, Číně, Sudanu, Bělorusku a další eh, abych pravdu řekl, jen devět bylo uděleno evropským bojovníkům za svobodu za celou tuto dobu. A neměli bychom tedy zapomínat na naše nejbližší sousedy. Alež Bělicky bude 9. října spoléhat na vaši podporu. Děkuji vám. Předám slovo panu Predovi, který vám předloží důvod, který jej vedl společně s dalšími poslanci, aby eh, předložil kandidaturu svého kandidáta. Je to tak? Já jsem chtěl hovořit o našem kandidátovi, ale ten někdo jiný. Mohu hovořit teď, jestli si to přejete. Možná se tím posuneme dál. Asi máme nějaký technický problém, uvádí paní předsedkyně. Ah. Bon, apparemment, j'ai pas la bonne feuille. Jak se zdá, nemám ten správný dokument. Předám slovo panu Tanakovi, který nám bude přednášet eh, motivaci jeho politické skupiny a eh, kolegy Petra Vandalena eh, a důvody, proč si věří, že kandidátem by měl být pan Josef Francis Pakistanu. Prosím, nepřekračujte pět minut, které vám jsou uděleny. Omlouvám se, pane Predo, za uvedené špatné pořadí řečníků. Paní předsedkyně, děkuji. Náš kandidát na Sacharovou cenu je pan Josef Francis Pakistánu. E, určitě jste všichni slyšeli o kontroverzních e, zákonech proti rouhačství. Mnohokrát jsme na ně upozorňovali v parlamentu. E, je to celá řada opatření, která vyplývají z zákona šaria a vycházejí z Koránu a jsou na jejich základě um, udělovány tresty až tresty smrti za rouhání proti Koránu nebo proti prorokovi. Tyto zákony se staly nástrojem strachu. Často bývají zneužívány lidmi, kteří se snaží mstít za osobní křivdy nebo je zneužívají jako nástroj náboženské nenávisti. Pravděpodobně se slyšeli o případě 14-leté dívky, která nedávno byla e, obviněna e, z rouhání a e, to protože tam imám se snažil vyhnat křesťany z okolí. Toto je jedna z desítek obětí, které mezi křesťany, hinduisty a muslimy se stávají tedy oběti těchto zákonů. Tyto zákony jsou také důvodem k nestabilitě a um, špatné situaci v zemi zakládají um, extremismus a uh, násilné chování. Došlo také k vraždám poté, co byly uh, otevřeně kritizovány tyto zákony v tisku docházelo k různým sporům eh, ohledně rouhačství. Pan eh, Joseph Francis je jedním z mála umírněných hlasů v Pakistánu, který bojuje proti zneužívání tohoto zákona proti rouhačství. Já tu nemám žádné statistiky, ale nepamatuji si, že by nějaký eh, kandidát nebo laureát Sacharové ceny pocházel z jeho východní Asie. A proto si myslím, že bychom se měli zaměřit na to část světa. To je velice důležité, zejména teď kvůli Pakistánu, kde teoreticky mají eh, demokracii, mají vyznávat teoreticky tatáž mm, práva a hodnoty jako eh, na západě, nic nevíme, jak to je. Eh, pan Van Dalen bude hovořit o tomto člověku, této osobnosti blíže. Děkuji, Charlesy. <coughs> Kandidatura Josefa Francise byla jasně vysvětlena a podle mne dnes budeme moci ještě dále přispět eh, k podpoře této kandidatury. Josef Francis je zakladatelem a ředitelem Střediska pro právní pomoc a asistenty a asistenci a um, vypořádání soudních sporů. Tato asociace, toto združení se snaží eh, podporovat oběti pakistánského zákona proti rouhačství a snaží se předcházet odsouzení takovýchto obviněných. Vzpomeňme si na paní Biwi, která na začátku tohoto roku nám přišla poděkovat za to, že byla osvobozena je zde celá řada dalších osob, které se musí skrývat kvůli těmto zákonům. A toto združení jim e, pomáhá v obtížné situaci. Toto združení Josefa Franci se snaží bojovat proti zákonům e, proti rouhačství a snaží se dovést k jejich zrušení. Josef Francis kromě jiného už vysvětlil situaci tedy v Pakistánu. A souhlasil se svou kandidaturou. Já bych chtěl apelovat na podporu jeho kandidatury. Evropský parlament už mnohokrát schválil eh, usnesení týkající se zákonu proti rouhačství. Pokud podpoříme kandidaturu Josefa Francise, tak také posílíme eh, tím naše prosazování eh, podobných eh, hodnot. Pan Jose Francis eh, riskuje svůj vlastní život kvůli spravedlivé věci a proto vás žádám o podporu tohoto kandidáta. Merci beaucoup. Děkuji. A nyní můžeme předat slovo kolegovi Santiago Fisas a Vili Mayerovi, kteří budou hovořit ve jménu skupinové kandidatury paní Ingabire Umoza, pan Deogratias Mušajdi a Bernard Natanka, který, eh, kteří jsou ve věznici v Kigali ve Rwandě. Máte pět minut. Pan Fisas má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Krásné dobré odpoledne, drazí kolegové. Udělám velice stručnou prezentaci kandidaturu těchto tří zástupců opozice ve Rwandě, eh, eh, Victoria Ongaride a Teoria Taganda. A na závěr potom si dovolím ještě říci něco o tom, jak se snaží zahájit zemi jednání vedoucí k národnímu usmíření. Všichni jste si jistě přečetli jejich životopis, nechci to přečítat tady znovu. Chci říci, že tuto kandidaturu podporují nejrůznější poslanci z nejrůznějších politických skupin, mimo jiné také z Evropské strany lidové, z Evropské strany socialistické a GUE. Tato kandidatura se mi jeví být nesmírně zajímavou. V posledních letech Sacha Sacharovova cena byla udělována do nejrůznějších částí světa, do Kuby, do různých částí arabského světa a e, do, e, na východ. A myslím si, že tohle by mělo směřovat konečně také do jiné světové strany, do jiné oblasti, e, kde se zasazují lidé o lidská práva za velice obtížných podmínek, když se podíváme jak například na Rwandu, kde probíhá veliký a stálý boj mezi Tucus a Tucu. A Víme, že Viktoár skončila například ve vězení, kde byla mučena a kde s ní bylo velice špatně zacházeno. Tata žena, Viktoria Ingabierová, eh, určitou dobu žila v Nizozemí v exilu, měla tady rodinu a měla velkou profesní kariéru, ale přesto se chtěla vrátit do své země, aby se mohla zasazovat o zahájení cesty dialogu mezi Utus, Tucis a Ujus, aby došlo ke změně ale nakonec skončila ve vězení a už rok a půl nemohla komunikovat se svým manželem a se svými třemi děti, které, dětmi, které žijí v Nizozemsku. A proto se domníváme, že cena by měla být udělena právě těmto třem bojovníkům za svobodu ve Rwandě, kteří za diktátorských podmínek se snaží zasazovat se o své hodnoty. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Skutečně, tato kandidátka, kandidatura, tak jak to říkal již můj kolega, je podporována skutečně eh, napříč politickými stranami. Eh, máme tady 37 poslanců z nejrůznějších politických skupin, kteří je podporují. Domnívám se, že skutečně máme příležitost, abychom dali naprosto jasnou reakci těm osobám ve Rwandě, eh, které se snaží nám, které které se snaží, aby došlo k národnímu usmíření a aby se skončilo s pronásledováním, ke kterému ve Rwandě dochází. Všechny tři tyto osobnosti velice usilují o usmíření, mají nejrůznější životopis, mají nejrůznější politické zázemí. Jeden z nich kromě toho je Tuci, eh, který v určitém konkrétním okamžiku se zřekl veškerého násilí na útus a proto všichni tři jsou nejlepším příkladem toho, jak může, být, jak může vypadat snaha o smíření. A kromě toho by to bylo příležitost, aby Evropská unie ukázala, také, jak nutné je urychlit veškerá diplomatická jednání, aby tyto tři osoby se dostaly na svobodu, protože jsou ve vězení. Tato cena, Sacharová cena, je cena, kterou si všichni tři zaslouží, protože se domnívám, že splňují veškeré podmínky a kromě toho jsou symbolem uh, Eh, toho, co, čím se může stát usmířená Rwanda. Proto se domnívám, že náš návrh nese veškeré specif, veškerá specifika proto, aby mohli tuto cenu získat a bylo by to velice důležitým signálem pro Afriku a pro ukončení genocídy. Zdá se mi důležité, že aby všechny tři osobnosti Viktor Ingabire Umuhosa, Deogratiasmus Haidi a Bernard Ganganda získali tuto možnost být vysvobozeni a a obdržet Sacharovou cenu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A nyní udělujeme slovo panu kolegovi Venerovi Šulcovi z eh, Zelení EFA. A bude zde obhajovat kandidatury Pussy Riot, paní Naděžda Andrejevna, Koníková, Jekaterina Samucevič a Maria Aliokina. Pane Šulc, máte slovo. Máte pět minut. Jméno jste vyslovila správně, paní předsedkyně. Uvědomuji si a uznávám, že ostatní kandidáti si jistě také zasloužili Sakharovovu cenu, ale já bych přesto chtěl navrhnout tuto hudební skupinu. Není třeba v Rusku tuto cenu více vysvětlovat, protože eh, má velkou morální hodnotu. Má to velkou morální hodnotu. A já, jak dobře znám pana Zakarovova a eh, jeho nedávno zemřelou eh, ženu, tak by oba byli velmi potěšeni tím, že by se této odvážné skupině dostalo tohoto ocenění těmto no, ženám, které bojovaly za svobodu slova a dosáhly něco, co bylo popsáno tak, že slova mohou prolomit politický beton. Tyto mladé ženy odvážně, kreativně a s vnitřní silou projevily protest proti autokratickému systému, proti této patriarchální moci, přivedli, přivedli je do rozpaku a, a Tyto ženy v minulosti e, založily svou skupinu v září jakožto reakci na výměnu moci mezi Putinem a Medvědevem a chtěli upozornit na to, že do Ruska se vrací autokracie. Je to také určitá reakce na arabské jaro, kde bylo potřeba smířit se se skutečností, že ženy jsou opět těmi, které ve vývoji prohrávají. Tyto ženy se proti tomu postavily eh, a Putin, eh, který se často ohání sexistickými výrazy eh, a má nejrůznější difamační vyjádření, proti němu se takto postavili. Jejich cílem je uměním vzbudit pozornost. A já si myslím, že tato svoboda umění musí náležet. Podařilo se jim to, co se eh, nepodařilo například, eh, když došlo k vraždám, novinářům a k jiným eh, záležitostem. Upozornili na ty věci, které se tady dějí, které se vlastně provinují proti, proti, proti právnímu státu. V roce 1968 dvě mladé ženy stály na Rudém náměstí a transparenty demonstrovali proti vstupu Rudé armády. Byly zatčeny měli zimní oblečení, přestože bylo léto, aby se připravili na deportaci do Sibiře, do trestného tábora. V zimě eh, tohoto roku stály eh, tyto ženy eh, v, v letním oblečení na náměstí v Moskvě a protestovali proti tomu, co se zde děje. Je to určitá forma umění, která velmi ironicky poukazuje eh, na zkostnatělou společnost. Nedochází zde v žádném případě eh, k hanobení náboženství. Eh, je zde prozba pro bohorodičku, aby vyhnala Putina. To je to, jak se vyjádřili. Stejně tak se kdysi modlili lidé, kteří se chtěli zbavit Petra Hrozného. A ukazuje se zde kultura ruská. Putin tvrdí, musíme ortodoxní církev chránit, ovšem zamlčuje, že eh, Stalin tehdy tuto církev rozbil a od roku 1960 eh, eh, zde docházelo k různým zvěrstvům. Mnoho úředníků KGB eh, také znesvěcovalo posvátná místa. A tato námitka se objevila teprve tady. Tyto ženy upo- začaly upozorňovat na tuto záležitost a napadly to, co se zde děje, protože si nepřejí, eh, aby to s Ruskem skončilo podobně jako s Iránem, tedy eh, že by zde byla pravoslavná civilizace, ke které nyní Rusko směřuje. Mnozí kolegové tvrdí, dobře, ten trest samozřejmě není v pořádku, něco takového by u nás bylo potrestáno jiným způsobem, ale já vám musím říci, u nás by se něco takového nestalo, protože u nás není třeba, aby hudební skupiny vystupovaly tímto způsobem v kostelech. U nás totiž existují legální formy, legální možnosti protestovat. Máme parlamentní výbory, na které je možné se obrátit. A to znamená, že Rusko je zkrátka totalitární stát a ten krok byl přiměřený tomu, co se tam dělo. Il revient enfin Děkuji mnohokrát. A teď konečně se dostane na řadu náš kolega pan Preda. Doufám, že teď už mám tu správnou stránku. Bude, je to návrh také Veroniky de Kaiser Ellen Flotch, eh, kteří nám budou eh, představovat kandidaturu paní Nasrin Sudutech a pana Jafara Panahiho Eh, opět je žádám, aby nepřekročili pětiminutovou řeckou dobu, aby eh, stihli za pět minut představit své kandidáty. Děkuji vám mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Začnu tedy tím, abych řekl, že bude jistě velice obtížné vybírat jednoho mezi tolika správnými kandidáty a bude třeba nalézt konsensus parlamentu. Je nás více, takže já se dovolím říci něco všeobecného k situaci v zemi a mý kolegové se vyjádří ke každému kandidátovi. Zemi je, země je v centru pozornosti celého světa. Je to země, kde svoboda eh, projevu je omezena. Je to země, kde je na denním pořádku mučení a tresty po Číně, Iránu, eh, máme tady tresty smrti a pokud mám správné informace, minimálně 380 osob bylo popraveno minulým, v minulém roku. A rád bych vám připomněl, že v této zemi nejsou nějaké nehody, co se týče znesvěcování lidských práv. Je tady veškeré vedená strategie proti těmto lidem z vládní úrovně. A dám slovo své kolegyni, Madame de Kaiser. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, je to také země velkých umělců a velké kultury. A chtěla bych říci, že represivní režim nikdy nedosáhl umlčet kulturní scénu. A to jsem chtěla vlastně říci zejména ve spojení s panem Panáhým, eh, kterého navrhuji, protože jeho film Bílý balonek získal Zlatou kameru v roce 1995 na, festivalu, na filmovém festivalu v Cannes. A e, kromě toho jiné filmy z této země byly oceněny. Chtěla bych říct, že to jsou filmy, které ukazují sociální realitu, které jsou svědky situace, e, které jsou skutečně e, svědkem toho, co se tam děje, kde mlčení znamená smrt. Eh, on ukazuje útlak v Iránu a snaží se zasazovat se o svobodu projevu. Je scénárista, režisér a je to vlastně představitel nejvýznamnější kulturní filmové vlny eh, a se skupuje celou řadu pokrokových a vizionářských umělců. Dnes je, jsou jeho díla zakázána v jeho zemi třeba, že se šíří ilegálně na černém trhu na DVD. Obdržel mnoha ocenění, jak už jsem řekla, v Kam, také v Benátkách. Jeho filmy poukazují na sociální nerovnost a na absolutní absenci svobody diskriminace žen a také způsob, Eh, jakým se nakládá a bojuje také proti eh, utlaku žen eh, a také víte, že poukázal na to, co se děje v souvislosti s fotbalovými utkáváními, kam nejsou vůbec ženy připouštěny. V roce 2009 organizoval, natočil dokument, který ukazoval, útlak eh, lidí, kteří protestovali proti režimu a kteří byli potlačeni. On byl uvězněn 1. března 2010 s šesti dalšími osobami, mezi nimi byla také jeho manželka, jeho dcera. Eh, po hladové stávce, eh, kterou se snažil hájet proti nelidským poměrům, ukončil tuto stávku v roce 2010, byl propuštěn, ale znovu zatčen, odsouzen za boj boju proti eh, současnému režimu byl odsouzen k šesti letům navzdory veškerým protestům a manifestacím mezinárodní společ, mezinárodního společenství bylo v říjnu v roce 2011 jeho odsouzení ještě jednou potvrzeno a jeho trest šesti let. A e, přitom eh, navzdory zákazu natáčení natočil film, který nazval Není to film se svými kolegy. Je to film, který hovoří o režisérovi, který nemá právo se vyjadřovat a tento film byl propašován jako klíč v USB v Koláči a dostal se jako překvapení na filmový festival v Cannes. Je to tento režisér, kterého bychom chtěli poctit. Eh, nechceme nemůžeme eh, prostě eh, se obracet znovu k Sovětskému svazu bývalému a směr do Ruska. A eh, já bych teď předala slovo, ale myslím si, že by bylo vynikajícím výběrem udělit cenu těmto kandidátům. Děkuji. Řečnický čas se skončil, nemohu dělat nic jiného, než předat slovo dalšímu. Paní Marie Tejčáke má slovo, prosím, jen velmi rychle. Děkuji. Kolegové, je opravdu na čase, aby Sacharová cena dostala do Iránu. Hovoří se o, e, dogm, o tom, že tedy se blíží ke konci e, dogma islámské e, republiky a že nyní dochází tedy k posledním pokusům o umlčení opozice, ale ženy a další lidé nadále trpí v Iránu. Mnoho lidí bylo donuceno opustit Irán. Ti, kdo zůstali, stále bojují za lidská pláva, práva a e, jejich boj není o nic méně statečný než dříve. Tato žena je vynikajícím e, kandidátem, je to advokátka, sama byla uvězněna e, a reprezentovala ženy, děti, které byly zneužívané v rodinách, obhajovala také laureáta Nobelovy ceny. Já už jsem říkala, uvádí paní předsedkyně, že už vypršel váš čas. Není tedy spravedlivé, abych vás ponechala dále hovořit a věnovala vám další čas. Všichni eh, kandidáti jsou zajímaví. Paní Flotre ještě musí uzavřít svůj projev. Nechte prosím paní Flotr. Pokud paní Flotr to bude považovat za vhodné, přenechá slovo vám. Je mi to líto, ale je zapotřebí, abychom dodržovali stejná pravidla pro všechny. Pravidla jsou prostě taková. Paní Flotr, přejete si ponechat kolegyni dokončit projev? Já si myslím, že nejsme stroje, ale lidé. Pravidla jsou pravidla. Jde o to, jak vykládáte tato pravidla. Paní Flotre, přejete si dokončit? Na počátku bylo řečeno, že budu žádat, abyste striktně respektovali pravidla, proto je teď musím respektovat. Eh, v těch 15 sekundách, které mi zbývají, bych ráda řekla, že mezi všemi kandidáty na Sacharovu cenu jsme nikdy jsme se vždy snažili podpořit eh, svobodu myšlení, ale nikdy ne eh, v Iránu. A hovoří se o Iránu v souvislosti s jadernou hrozbou nebo ozbrojeného konfliktu s Izraelem a, a eh, ohledně Asada a podobně a, a vedoucí mm, elity, ale je zapotřebí, abychom podpořili a uznali občanskou společnost v Iránu, protože ta má obrovské bohatství, má obrovské obrovský význam. Je třeba rozdělovat mezi státem, mezi tou vedoucí částí společnosti a společnosti jako takovou. Jedná se o to, že tímž podpoříme tyto dvě iránské ženy, tak tím eh, vydáme velice jasné sdělení. Děkuji vám říká paní předsedkyně, předám předsedání paní eh, Senishin. Děkuji vám. Vážení kolegové, Nyní máme příležitost ke krátké výměně názorů o jednotlivých kandidátech, tak jak byly představeni našimi kolegové. Každý eh, z poslanců se může účastnit diskuze, nezapomeňte však na to, že máme omezený čas. Máme 40, maximálně 45 minut. Budu tedy velmi vděčná, pokud budete omezovat své projevy na maximálně dvě minuty. A prosím také stanovte, v čí prospěch hovoříte. Pan Protaševič. Děkuji vám, paní předsedkyně. Všichni eh, kandidáti si zaslouží Sachrovou cenu. Ideální by bylo, kdybychom ji mohli udělit mnoha kandidátům, protože je tolik zemí, kde lidská práva, občanská práva nejsou respektována, eh, kde svoboda projevu má eh, omezení nebo kde neexistuje vůbec. Ale skutečnost je taková, že pan Bělecky, jehož kandidatura byla předložena panem Jackem Serušem Volským, bojuje za lidská práva po dlouhá léta. Je místo předsedou e, obránců lidských práv. Byl ve vězení a je ve vězení v důsledku práce e, činnosti e, zastupit, státních zástupců. On je ve vězení v důsledku nevhodného chování státních zástupců Polska tego kandidata. Dziękuję. a Litvy, jinak by nebyl ve vězení. madame la présidente, <clears throat> pour ce qui me concerne, je considère Paní předsedkyně, myslím si, že čtyři kandidatury z pěti jsou velmi kvalitní, ale mám velké výhrady, pokud jde o rvanské kandidáty. Je to záležitost, která bez předsudků podle mého názoru není eh, zcela moudrá a informovaná, ale to je pouze můj osobní názor a já se v této zemi dobře vyznám a proto mm, si mohu dovolit tato slova. Jinak eh, se mi velice zamlouvá iránská kandidatura. Myslím si, že to je nejvhodnější eh, a nejospravedlnitější volba, pokud jde o mezinárodní situaci. Děkuji. Eh, chce se vyjádřit ještě někdo další? I don't want to speak about the candidate. Nechci hovořit o kandidáta, kterého jsem navrhl, pouze bych se chtěl několika slovy vyjádřit k povaze této ceny. Eh, toto ocenění, pokud se podíváme do minulosti, není nástrojem zahraniční politiky Evropské unie. Máme jiné nástroje pro tyto účely. Je to nástroj, eh, který má stanovit velmi vysoké morální standardy, pokud jde o oblast svobody. Je mnoho lidí ve světě, kteří trpí, eh, takže to není cena, která je udělována eh, za utrpení, protože to bychom takových cen museli vydat opravdu tisíce. Myslím si, že to je ocenění, které by nemělo vycházet ze stranického přesvědčení, naše hlasování by mělo vyjadřovat naše cítění a to, co si myslíme, jak smýšlíme o e, evropských hodnotách. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkuji. Chtěl by se vyjádřit ještě někdo další? Nikoho dalšího již nevidím a proto bych vám chtěla poděkovat. Děkuji všem, kteří nominovali potenciální laureáty ceny Sakharov a děkuji všem, kteří se zúčastnili rozpravy a podpořili jednoho z kandidátů. V žádném případě se tady nejedná o rutinu. Je to velice zajímavá příležitost pro evropské poslance seznámit se s historií jednotlivých eh, nominovaných eh, v souvislosti s cenou Sakharov a se svobodou slova. V minulých eh, dobách svoboda slova byla totiž na mnoha místech vážně ohrožena. Svoboda slova je zásadním právem které by mělo být eh, zajištěno v každé společnosti, v každé zemi. Myslím si, že když se někdy eh, dopátráme takových věcí nebo máme tyto názory, tak bychom je měli vyjádřit. Je potřeba, aby lidé sdíleli své názory s ostatními. Není možné je nutit, aby se vyjadřovali ideologii, protože potom je porušováno základní lidské právo. Děkuji vám ještě jednou za tuto příležitost vyslechnout si příběhy lidí, kteří se nebojí bojovat za svá práva a vyjádřit svůj názor. Musíme zvolit pouze jednoho oceněného, ale samozřejmě všichni kandidáti si zaslouží respekt a ocenění. Nyní bych ráda zmínila, jaké budou následovat kroky. Nejprve budeme hlasovat o kratším seznamu tří kandidátů. Toto hlasování bude tajné, proběhne v úterý 2. října ve 3 eh, hodiny odpoledne na společném zasedání výboru AFET a DV. Konference předsedů bude hlasovat v pátek 26. Eh, října ve Štrasburku. A vítězný kandidát bude pozván na rozpravu všech zasedání společných výborů eh, ve Štrasburku. Cena bude udělena 12. prosince v poledne ve Štrasburku. A jako vždy, sekretariát Evropského parlamentu eh, vykoná eh, všechny administrativní záležitosti a public relations v této souvislosti. Děkuji.